výbor. Takže přejdu přímo na návrh pořadu jednání. První bod. Přijetí pořadu jednání. Víte, že postup jmenování evropských komisářů a procedura Rozdělení jednotlivých portfolií ještě není u konce, takže zatím ještě není možné eh, přijmout rozhodnutí ohledně písemných dotazníků. Navrhuji tedy, abychom nechali na koordinátorech, aby vyřešili tuto otázku písemným způsobem. Je tam jenom tato malá změna, pokud ní nemáte žádné námitky, tak eh, můžeme pořád jednání přijmout. Non ci sono osservazioni. Žádné připomínky. V tom případě přijdu ke sdělení eh, koordinátorů. Musíme opravit, provést opravu nařízení k prevenci, zprávě a šíření eh, invazivních druhů. Eh, jde o nařízení, které bylo schváleno velmi rychle. Parlament ji schválil v dubnu letošního roku, to schválení proběhlo opravdu rychle, nicméně eh, ten velký spěch kvůli konci volebního období neumožnil dostatek času právní službě, eh, právníkům, lingvistům, aby ještě před konečným hlasováním na plenárním zasedání provedli nezbytné opravy textu, tedy ty jazykové opravy. A proto Eh, je zapotřebí ještě provést korekce textu. Eh, budou oznámeny na příštím plenárním zasedání. A pokud k tomu nebudete mít žádné námitky do konce dnešního zasedání k těmto opravám, a jak už jsem řekl, jde o čistě e, lingvistické e, změny, tak to můžeme považovat za schválené. Pak další sdělení, to se týká e, tlumočení na dnešní schůzi. E, jazykový režim je 21 jazyků a jako obvykle dnešní zasedání je vysíláno prostřednictvím web streamingu. Tímto si myslím, že můžeme již přejít k následujícímu bodu. Tady jde o hlasování a přejdeme ke stanovisku k výboru Envy, k rozpočtu to souhrnému rozpočtu eh, za rok 2015 a to platí pro všechny oddíly. Spravodajem jsem já sám. Eh, nebudu vám k tomu nic říkat úvodem, ale nejdříve projdeme tu část, která se týká čísel a potom, tak jak to je obvykle, tak budeme hlasovat o celém stanovisku. Začnu hned hlasováním. Jste tedy připraveni, tak budeme hlasovat zvednutím ruky a v případě potřeby si to můžeme ještě ověřit elektronicky. První pozměňovací návrh pravodaje 6300. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhý pozměvací návrh kolegy Eckhouta, číslo 6334, pro, proti, zamítnuto. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Zkontrolujeme to elektronicky. Já se na to musím ještě zvyknout. takže přijato. Hlasování je ukončeno, přijato. Scusa. Emendamento i kaut. Pan teda omlouvám se. Takže teď je pozněcí návrh 633. Eh, pane předsedo, moje eh, kartička na elektronické hlasování nefunguje, nebo moje mašinka. pan předseda. Já poprosím pouze kolegu, aby si zkusil sednout jinam. Pane kolego, můžete zkusit jiné místo, kde by přístroj mohl fungovat? Tak to bychom prakticky tento problém vyřešili. Dobře. Takže pan Ekaut, jeho pozměňovací návrh 6333. Kdo je pro, proti? Přijato. Opět pan Eckhout, pozměňovací návrh 6332. Pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh zpravodaje číslo 6301 pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh paní Konečné a Ferreira číslo 6344 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh zpravodaje číslo 6302 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh zpravodaje číslo 6303. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh paní Konečné, Ferreira 6338. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se. Není to přijato, ale naopak zamítnuto. Jasně zamítnuto, říká pan předseda. Číslo 6305, pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdrží? Přijato. Pozněvací návrh. Konečná. Ferreira 6341 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh zpravodaje 6304 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 6306 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. 6307 pozměňovací návrh zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh zpravodaje 6308 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh Rivázy 6336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh konečná Ferreira 6343 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6345, konečná Ferreira, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6346, konečná Ferreira, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 6349, pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh Lvény 6350 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh Kaputo 6352 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Um, poprosím o hlasování v bloku 6309 až 6313. Jsou to všechno pozměňovací zpravodaje. A pokud nemáte námitky, tak budeme hlasovat o všech dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ehm, pozměňovací návrh Rivázy 6337. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh Gigold Eckhout 6335 pro proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6314 a opět poprosím o hlasování až do 6319 v bloku. Všechno to je typ uh, připomínek Restore DB. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šest, tři, čtyři, sedm, pozměňovací návrh Vilmut a ostatní. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6348, eh, to je pozměňovací návrh, který byl stažen navrhujícím. Přejdeme tedy k dalšímu, 6351, Gal a Hlveny, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, Kadenbach pozměňovací návrh 6353, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh zpravodaje 6320 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh konečná Ferreira 6339 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh zpravodaje 6321 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 6322 pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 6340 konečná Ferreira pro. Proti Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh. 632324. 24. Budeme hlasovat o obou najednou, pokud nemáte námetky. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Budeme hlasovat po jednom. Takže nejdřív 6, 3, 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6, 3, 2, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 6, 3, 4, 2, konečná Ferreira. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Není hlasování v bloku 6, 3, 2, 5, až do úplného konce, to znamená 6331, ale vidím, že máte námitky, budeme tady postupovat po jednom. Takže nejdříve 6325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6326 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6327 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 6328 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6329 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6330 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6331 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celém stanovisku. Začneme pozměňovacím návrhem 1. To je pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměvací návrh číslo 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4, tam jsou dvě části, hlasujeme nejdříve o první, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Nyní druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pětka. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9 je stažen, hlasujeme o desíce. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12 hlasujeme nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní druhá část. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13. Kde je pro? E, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Konečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? Vypadá to, že za EPP jsou dvě osoby navíc. Jsem tedy dva náhradníky za EPP, aby se zdrželi. EPP, o dvě osoby navíc. Ještě jednou za EPP hlasovaly dvě osoby navíc. Hlasování je ukončeno. Přijato. Budeme pokračovat hlasováním. Jak už jsem vám řekla na začátku, eh, máte základní pokyny pro slyšení komisařů a tam je řečeno, že kandidát na komisaře nebo občaný komisař dostane tři písemné dotazy za výbor. Velmi dobře víte, jaký je postup mm, v případě eh, určení komisaře, že tento postup je ve spoždění, stejně tak jako určení portfolia komisaře. A proto jsme se rozhodli navrhnout komisi to, že delegujeme toto rozhodnutí na koordinátory. Týká se to pouze těch třech písemných dotazů, které máme naformulovat předem pro komisaře. Musíme toto rozhodnutí ratifikovat hlasováním a proto se vás ptám, zda s tím souhlasíte. Tedy zda souhlasíte s tím, aby to rozhodnutí o těchto otázkách bylo delegováno na koordinátory. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva jsou proti. Zdržel se někdo? Přijato většinou. Můžeme tedy přejít k následujícímu bodu v našem pořadu jednání. Jde o projednání stanoviska rady. My dáme v této věci slovo zástupcům rady. A jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území. Já hned předám, jak jsem ji řekl, slovo zástupcům rady a italskému předsednictví a poprosím o prezentaci stanoviska rady. A poté bude samozřejmě následovat diskuze. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. V první řadě bych chtěla poděkovat vám, pane předsedo, a také všem eh, ctěným členům parlamentu za tuto příležitost, kterou jste nám dali Děkujeme za to, že můžeme předem eh, sdělit, jaký, jaký je, jaké stanovisko rady k tématu, které považujeme opravdu za velmi, velmi důležité. Směrnice o možnosti omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů představuje skutečnou legislativní prioritu pro italské předsednictví. A z tohoto důvodu doufáme, že bude možné s vámi spolupracovat, a to intenzivně, efektivně. Zejména to platí pro paní Rise a stínové zpravodaje a doufám, že se nám podaří dosáhnout schody, a to co nejdříve. Jak víte, politická dohoda na úrovni rady byla dosažena po uh, určité stagnaci po letech jednání, protože celá uh, léta jsme se snažili najít nějaký kompromisní text, který by byl přijatelný. A konečně po vynaložení velkého úsilí uh, se nám to podařilo, děčíme, tomu také, eh, děčíme to také řeckému předsednictví, díky kterému se podařilo najít eh, kompromisní text, který byl přijatelný pro velkou část delegací, v podstatě téměř všechny. 26 členských států hlasovalo pro ten kompromisní text. Eh, hlavním cílem tohoto aktu je snažit se najít rovnováhu mezi potřebou zachovat stávající systém povolení společenství, ale zároveň reagovat na potřeby, které eh, přednáší mnohé členské státy, ale také sama veřejnost a je to požadavek po větší flexibilitě pro členské státy, tak, aby mohly reagovat na eh, vnitrostátní specifika nebo regionální specifika, případně dokonce lokální. A ty důvody mohou být různé. Například eh, se to může týkat eh, zemědělské politiky, ale ty důvody mohou být jiné. Jak jsem řekla, bylo vynaloženo opravdu velké úsilí a to nakonec vedlo k dosažení kompromisního textu. A na základě tohoto kompromisního textu, který dává možnost nebo reaguje na potřebu členských států flexibility, ale je tady také odkaz na zásadu subsidiarity, což podle nás jsou zásady, které představují základ Eh, také stanoviska eh, parlamentu v prvním čtení a proto doufáme, že eh, budete sdílet minimálně cíle, ty základní cíle našeho textu. Co se týče obsahu, konkrétního obsahu návrhu, tak bych se k ním ráda velmi stručně vyjádřila. Je tady jedna novinka, kterou rada zavedla a jde o mechanismus opt-out ve dvou fázích. Cílem tohoto mechanismu, který je dvoufázový, je pokusit se zajistit maximální právní jistotu od úplného začátku. To znamená, v první fázi členský stát může prostřednictvím komise, to znamená mm, přes jednání komise, může požadovat po požadavku z povolení autorizace, to znamená, je to ten začátek procesu schvalování a členský stát tedy prostřednictvím komise může vznést žádost vůči žadateli, aby omezil geografický rozsah, eh, geografickou působnost eh, toho povolení. A to je první fáze, která má za cíl nějakým způsobem Eh, zajistit dohodu od úplného začátku, to znamená eliminovat případné problémy od úplného počátku. Eh, jde o určitý eh, takový tichý souhlas ze strany žadatele. A jde o tedy o rozsah povolení, který bude od úplného začátku omezený územně. Jde tedy o omezení územní působnosti. Pokud by se nepodařilo dosáhnout schody, to znamená, že datel by nesouhlasil, tak členský stát má přesto možnost omezit nebo zakázat na svém vlastním území pěstování eh, geneticky modifikovaných organismů. A tímto se dostáváme do té druhé fáze. Ehm, byly stanoveny některé podmínky, týkají se zejména načasování a mají zajistit eh, právní jistotu pro všechny subjekty, kterých se to týká. A v tomto případě se odkazuje na ehm, důvody imperativního charakteru. Tak, jak se to objevilo v parlamentu v prvním čtení, tak eh, rada se rozhodla přijmout eh, stejnou strukturu a uvádí tady mm, příkladný seznam, je to tady otevřený seznam, není vyčerpávající, to je třeba zdůraznit, a jde o seznam eh, příkladů důvodů, které mohou eh, členské státy použít a odkázat se na ně při omezení nebo zákazu pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Eh, to společné stanovisko si můžete mm, přečíst samozřejmě podrobně, jsou tam různé důvody, například Eh, důvody eh, mohou být v zemědělské politice nebo eh, společensko-ekonomický dopad nebo to, že se chcete vyhnout GMO v nějakých jiných produktech. Ten seznam je poměrně dlouhý, ale jak jsem řekla, jde o otevřený seznam, tady pouze příklady. Pokud jde o další prvky tohoto textu, na kterém jsme se shodli, tak je důležité poznamenat, Eh, doplnění, které se dostalo do textu úplně na konci jednání a to ustanovení, které jsme doplnili, nám umožňuje, jakmile už je proces schvalování dokončen, to znamená po postupu schvalování, který už je ukončen, tak členský stát v tento okamžik stále ještě může, v případě, že se objeví nějaké objektivní nové okolnosti, tak eh, i v tento okamžik může přistoupit k omezení nebo zákazu pěstování geneticky modifikovaných organismů. znamená, opět se dostáváme k té možnosti opt-outu. A tato možnost existuje i následně po ukončení procesu schvalování. I v tento okamžik může členský stát omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů. A v souladu se stanoviskem parlamentu v prvním čtení eh, jsme do textu dali přechodná ustanovení, která upravují případy, které probíhají v okamžiku, kdy legislativní návrh vstupuje v platnost. A my doufáme, že legislativní návrh vstoupí v platnost co nejdříve. A pokud je o právní základ, tak Rada se rozhodla zachovat právní základ, který byl navržen na úplném začátku, tak jak to navrhla Evropská komise. Eh, vzali jsme v této věci v potaz fungování vnitřního trhu a hlavní cíl eh, tohoto aktu, tedy fungování vnitřního trhu. Na závěr ještě připomínka k právní formě aktu. Eh, jak z textu uvidíte, tak rada se rozhodla eh, změnit právní formu tohoto aktu, protože komise původně navrhovala nařízení. Ale eh, my jsme to velmi pečlivě vyhodnotili a v souladu s komisí jsme se rozhodli, že změníme formu. To znamená, nepůjde o nařízení, ale půjde o směrnici. Myslíme si, že eh, směrnice je vhodnější formou pro nástroj, který má dát členským státům možnost si o něčem rozhodnout. A nemělo by to být tedy legislativní akt, který by byl přímo použitelný. A proto jsme došli k tomu, že změníme právní formu na směrnici. Jak víte, naše společné stanovisko oficiálně předáme Evropskému parlamentu pro příští plenární zasedání, tedy pro 15. 15. září, a tím bychom měli zahájit druhé čtení. Je jasné, jak už jsem uvedla, za italské předsednictví pro nás jde o velkou prioritu, ale myslíme si, že to je téma, které je důležité také pro veřejnost. Veřejnost v posledních letech se velmi jasně vyjadřovala k tomuto tématu. Mm, je jasné, že to leží na srdci opravdu celé společnosti. A je to téma, které se dotýká celé společnosti. Zasahuje to jak spotřebitele, tak zemědělce a proto se domníváme, že opravdu jde o politickou povinnost jednat a to co nejdříve. Doufáme, že eh, s paní Rýs a i se všemi stínovými zpravodajemi se nám podaří konstruktivně spolupracovat a podaří se nám uzavřít dohodu do konce tohoto roku. Doufám, že jsem se vyjadřila ve všem jasně. Ještě jednou děkuji panu předsedovi i vám všem za tuto příležitost, eh, kterou jste nám dali, za to, že jsme vám mohli eh, v této fázi představit eh, obsah společného stanoviska rady a ještě jednou děkuji za pozornost. Pan předseda, děkuji paní doktorce Venturelli jménem rady, jménem italského předsednictví nám sdělila, jaké je stanovisko rady. A e, my si teď musíme říct, jak zorganizujeme naše práci. Já bych řekl, že vhodné by byla dvě kola připomínek. E, v prvním kole se vyjádří e, pan zpravodaj, pak stínový zpravodajové a kromě toho jsou už tady další zájemci o slovo. A na konci prvního kola samozřejmě dáme příležitost radě, aby se vyjádřila k případným otázkám Nejdříve slovo paní Federica Ries, která je zpravodajkou za parlament. A prosím, máte slovo, paní kolegyně. Dovolíte, abych učinila víc, než položila dvě otázky, a nebo je to teď eh, otázka opravdu těch dvou dotazů eh, bez dokumentu? Può tranquillamente parlare. Ehm, můžete se vyjádřit eh, ještě jednou? Můžete se v klidu vyjádřit a pokud máte nějaké dotazy, které chcete položit italskému předsednictví, tak samozřejmě můžete položit i tyto dotazy. Eh, děkuji, pane předsedo, protože skutečně eh, jsem analyzovala E, ten text a to mě umožňuje, abych e, teď učinila víc, než položila dvě otázky k tomuto tématu, e, ke kterému jsme dlouho čekali na dokument z komise. Děkuji za stanovisko italského předsednictví a děkuji za přítomnost, která nám umožňuje položit otázky jak předsednictví, tak komisi. Asi všichni souhlasíme s tím, že v této oblasti jsou názory Evropské evropské veřejnosti, Evropy jako celku, velice různorodé. Jsou tady také různé e, požadavky a už teď se ukazuje v tom dokumentu, jak velké ty požadavky jsou e, tento, v této oblasti bylo opravdu velice urgentní odblokovat situaci, protože celá řada eh, poskytování povolení vůbec nefungovala, to je nutné odblokovat, eh, v řadě členských států to byl a je problém. A pak jsou tady ty zákazy, E, Itálie, e, Polsko a další. E, tam prostě je řada postojů legislativních orgánů či soudních orgánů, které nesouhlasí s těmi zákazy. Je to prostě velmi komplikovaná záležitost a proto je důležité, abychom se všichni k této práci postavili v duchu spolupráce. Je to opravdu ohromný úkol, ale úkol nutný, abychom postoupili ku předu. Ve většině eh, otázek bude zapotřebí absolutní většiny. To je třeba připomenout v druhém čtení. Pokud chceme opravdu eh, do toho vtisknout svoji představu, a eh, tady je zapotřebí zohlednit i ty různé společné požadavky, které jsou nám předkládány. Možná že si vzpomínáte, že hlavní věci, kde parlament chtěl se od výrazně tedy eh, vyjádřit. Je ta otázka seznamu motivů, eh, tady je to eh, v tom společném stanovisku trochu jinak. To je otevřený seznam, který zpracoval Evropský parlament, byl mnohem ještě upřes, více upřesněn, byl také rozdělen do řady kategorií od hospodářství přes zdravotní hlediska až po územní Eh, otázky a pak je tady ještě otázka vědecké, eh, vědeckých faktů. Eh, tady je třeba Eh, aby tady existovaly kromě těch vědeckých eh, argumentů i takzvané doplňkové argumenty. Eh, to je zase trochu odlišný postoj od toho, co jsme slyšeli od italského předsednictví. Pak je to otázka právního základu 192, jak jsme se shodli v parlamentu, rada na toto zatím nepřistoupila. A pak ještě musím zmínit otázku toho, že se přešlo od nařízení ke směrnici. Já chápu, chápu. Je tady otázka paralelismu formy eh, bez eh, lhůty transpoziční, ale já se ptám, v čem opravdu spočívá eh, nutnost této změny. Není to opravdu jenom formální záležitost? Proč jsme se nedrželi toho právního základu 192, který umožňuje mnohem více pružnosti a poskytuje členským státům mnohem více argumentů při formulování motivace Eh, při přijímání rozhodnutí o zákazu. A pak je tady ještě eh, další věc. Eh, myslím si, že Evropský parlament v řadě ohledů jde mnohem dál ve své argumentaci, je mnohem přesnější a ty vzdálené cíle, to je formulace, která mi není úplně jasná, tady bych chtěla, aby se k tomu komise i rada blížeji vyjádřili a pak ta nová fáze, která je možná takovým úhelným kamenem, eh, je to možná Eh, opravdu úplná novinka. Každý z těch hráčů si toto uvědomuje, ale nevíme, jak se ta jednání budou, eh, budou odvíjet. Je tady celá řada úvah a představ o tom, jak se ta jednání v této fázi budou eh, provádět. Víme, jak Francie se k tomu staví. Nechce například postupovat tím navrženým vyváženým způsobem. Takže k té fázi jedna, tam bych opravdu ráda, aby komise ještě řekla více o tom, jak si představuje svoji roli takového toho facilitátora e, v té fázi jedna. Tento postoj e, je pro mě zatím tak trošku záhadou, nevím přesně, co si pod tím představit. A pak ta podmíněnost a slučitelnost v té fázi 1 e, vzhledem k cíli 1 celého textu. Dostávám se k, ná, e, k názvu. Tady přece jde, aby členské státy, které si to přejí, měly možnost zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných e, organismů. A ta podmíněnost, tam mi to není úplně jasné. Paní Kontorili mi to tady připomněla je třeba eh, být eh, v souladu s těmi eh, přesnými kritérii ve fázi 2 ale tam budeme moci vstoupit až poté, co vstoupíme do, toho, do té fáze jednání. A já se ptám, obávám se, že z té fáze dvě která je skutečně tím úhelným kamenem všech těch vědeckých argumentů celé té naší práce, která se již odvíjí tři roky, já se ptám, zdali e, prostě v této fázi dvě, e, tak jak je teď koncipovaná, e, počívá určité riziko. A pak ještě dva články, kde bych chtěla nějaké vysvětlení. Víte, všechno je důležité. Plno věcí je tady zásadních koexistence kultur. To je zcela, zcela zásadní pro všechny eh, jednotlivé jsou eh, eh, části jednotlivé články. A pak E, ta otázka odpovědnosti, finanční odpovědnosti je předmětem jiného textu z roku 2004. Tady dochází někdy ke škodám pro ty tradiční podniky, e, je tady otázka kompenzací a často nedochází k dostatečné kompenzaci těch e, utrpěných škod. Takže to je něco, co mě trápí. Myslím, že i kolegyně a kolegové budou mít řadu dalších dotazů a já už teď očekávám se trpělivostí odpovědnosti odpovědí jak rady, tak komise ke všem těmto věcem. Děkujeme paní zpravodajce za eh, ta úvodní slova do naší diskuze a já hnedka předám slovo uh, stínovým zpravodajům. Začneme EPP, mm, paní kolegyní Ostinger. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a srdečné díky a zástupkyni italského předsednictví. Děkuji za tuto prezentaci kompromisu na kterém se konečně rada shodla. Spravodajka paní Rys již uvedla, že parlament již roku 2011 jasně zmapoval hlavní směry. A když se podíváme na výsledky hlasování, je zcela zřejmé, že je tady velká vůle v Evropě, abychom měli jasný systém eh, možnosti sebeurčení, co se týče Eh, používání těchto typů plodin. A také jsme měli slyšení. Víte, že na začátku tohoto eh, roku jsme eh, diskutovali o této záležitosti a také komise se tím zabývala. V každém případě vidíme, že tato otázka těchto plodin a osiv a těchto technik GMO jsou velmi důležité otázky. GMO jsou stále více odmítány, ale koncerny v Evropě eh, se monopolizují a je to tedy zásadně důležitá otázka. Myslím, že bylo na čase, aby zde byl návrh rady, jakým způsobem postupovat v budoucnosti. Já osobně považuji tento kompromis za druhé dobré nebo nejlepší řešení. Jsou tady určité body, kde parlament byl restriktivnější v požadavcích, nicméně domnívám se, že došlo k výraznému zlepšení eh, této situace. My jsme v Evropě zvyklí eh, uplatňovat politiku malých kroků a myslím si, že tento dvoustupňový eh, postup by měl být přivítán a zhodnocen pozitivně. My jsme slyšeli mnoho názorů po tomto návrhu. Některé hlasy tvrdili, že e, ten, toto povolovací řízení na přístup na trh e, bude otevírat další možnosti. E, já bych byla ráda, kdyby rada a právní oddělení toto jasně ještě doložilo. Parlament musí mít Eh, jasné představy, protože my jsme položili jasné požadavky z hlediska společensko-ekonomických dopadů, zvláště z hlediska biopostupů. To je eh, hlavně důležité z hlediska eh, koexistence GMO a ne GMO. Je nutné, aby tady byla absolutní právní jistota z hlediska odmítání GMO. Proto by bylo dobré, kdyby toto bylo ještě doloženo důkladně, podrobně, protože bylo tady mnoho hlasů, které tvrdili, že eh, tento eh, návrh nezajistí ty hlavní eh, cíle. Já jsem tedy velmi napjatá, jaká, nás, jaká mm, mínění zde vyslechneme, jakým způsobem se vtělí do těchto návrhů ohledně GMO. Musíme si uvědomit, že jsou členské státy, které nechtějí GMO na svém území a proto musíme mít stabilní a naprosto spolehlivý systém. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Kostinger. Nyní za socialisty eh, pan místo předseda. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Takže ještě několik slov k této výměně názorů. té, co zde hovořila zástupkyně rady. Chtěl bych říci, že zpravodaj za socialisty se domnívá, a my se tedy domníváme jako frakce, že se jedná o nejdůležitější eh, politickou otázku, která jde napříč evropskou společností v současnosti. A musíme také uvést, že rozhodnutí, které bylo přijato Evropskou radou 12. června, představuje důležitou etapu. My víme, že tento návrh přináší větší právní jistotu z hlediska rozhodování členských států, které si přejí omezit nebo zakázat GMO na svých územích, tak jak to bylo výborným způsobem uvedeno naší zpravodajkou Frederik Ries. V budoucnosti tyto státy mohou uvádět různé důvody, ekologické důvody, společensko-ekonomické důvody, anebo nutnost zabránit tomu, aby eh, tyto GMO produkty byly součástí jiných výrobků. V příštích měsících a na základě těchto prvních výměn a také z hlediska otázek, které klademe dnes radě, na základě tohoto všeho by náš parlament měl konkrétně se pokusit o to, jak eh, mm, skorigovat nebo napravit rozhodnutí, které bylo přijato 12. června. Já se domnívám, že tento text byl zlepšen a nyní musíme přistoupit k skutečnému druhému čtení, tak abychom na základě toho, co jsme uvedli v předchozích obdobích, v souvislosti s trialogem a také před eh, tímto jednomyslným rozhodnutím rady, víte, že jsme eh, zde měli určitý počet návrhů, tedy my, Evropský parlament. A tyto návrhy nebyly plně převzaty do tohoto rozhodnutí z 12. června. Je tady otázka, kterou bychom měli přesto všechno položit. Tento text rady poskytuje pevný právní základ pro to, aby bylo možné zakazovat GMO v těch zemích, které si to přejí. A e, nedává příliš eh, velký manévrovací eh, prostor společnostem, které operují v této oblasti. To je otázka, kterou bychom měli mít stále na mysli. Měli bychom také jít ještě dále, abychom zajistili svobodu těchto členských států rozhodnout se mít tyto plodiny GMO či nikoliv. Jako zpravodaj a jménem socialistů a demokratů musím říci, že zde máme ještě určité otázky ale také návrhy, které počínaje dnešním odpolednem, eh, vzhledem k tomu, že budeme mít schůzi s Frederik eh, Ries a se stínovými zpravodaji. Eh, v souvislosti s tímto jednáním odpoledne předložíme naše návrhy zvláště z hlediska důvodu, které mohou členské státy používat proto, aby odmítly GMO. Tady musíme zajistit, aby nebylo možné spochybňovat Eh, tato vnitrostátní rozhodnutí v rámci soudního dvora anebo v rámci eh, VTO. Myslím si, že bychom měli vypracovat mm, také jakýsi reparační systém v případě škod, které by mohly vzniknout v souvislosti s šířením GMO plodin. Měli bychom také revidovat eh, kritéria z hlediska mm, zajištění EFSA, tedy kritérií pro bezpečnost potravin a tato kritéria by měla být propojena s uváděním na trh těchto GMO. Corinne Lepage, naše zpravodajka, hovořila také o nedostacích, vyhodnocování rizik a také o e, zájmových konfliktech v rámci EFSA. Corinne Lepage po rozhodnutí e, z 12. června se zabývala těmito otázkami. Já myslím, že bychom neměli váhat a měli bychom se zabývat těmito otázkami v rámci druhého čtení. Měli bychom tedy umožnit, aby tato právní jistota byla silnější a abychom zajistili účel eh, tohoto druhého čtení, které proběhne v rámci našeho parlamentu. Děkuji panu předsedovi, Nyní slovo kolegovi eh, Stajs za zelené. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ehm, děkuji za ehm, eh, otázky, které položila také paní Rýs. Jsou to podobné otázky velmi na místě, týkají to zejména eh, právního základu a já nechápu, proč se rada neřídila návrhem Evropského parlamentu. Eh, tak, jak jsme o tom hlasovali v červenci 2011. Nevím, proč došlo ke změně právního základu nepřišlo se k tomu eh, aspektu spíše životního prostředí místo tržnímu aspektu. A já bych se na to chtěl podívat eh, také z trochu širšího úhlu pohledu. My jsme si vyslechli 15. Eh, července vyjádření pana Junkra, kde hovořil také o geneticky modifikovaných organismech a hovořil o různých procesních pravidlech pro pěstování GMO a také o tom, že Eh, dojde k revizi těchto pravidel. A jasně řekl, že se nepřeje, aby komise umožnila GMO v okamžiku, kdy budeme vědět, že na radě ministrů nepanuje většina. Takže takový je kontext dané situace. A v tomto kontextu přichází nyní návrh, o kterém diskutujeme. Nesmíme na ten kontext zapomínat. Ale doposud nebyla dosažena potřebná většina pro eh, umožnění určitých GMO. Některé členské státy jsou proti, některé pro. A tento dnešní návrh zapadá do pokusu, který je dostatečně transparentní a jde o určitý způsob eh, fungování GMO. A členské státy, které jsou proti na úrovni rady, tak eh, vědí, že na svém vlastním území eh, budou moci eh, využít možnost zákazů. Co se týče zelený, tak to neplatí pouze v našem výboru, ale v naší skupině jako takové, tak eh, my máme určitých, určitých šest linií. Jestliže půjdeme tou cestou renacionalizace v oblasti GMO, tak to musíme učinit tak, aby Eh, pokud jde o obavy, o životní prostředí, o zdraví, eh, společenské, ekonomické aspekty a tak dále, tak aby eh, tyto oblasti byly nějak oslabeny. To nemůžeme dopustit. To je první věc. Pak druhá věc. Musíme postupovat tak, aby měli silný právní základ pro případné zamítnutí ze strany členských států. My se totiž obáváme, že současný návrh, tak jak je naformulován, z právního hlediska není dostatečně silný a my se musíme vyhnout tomu, aby členské státy se nedostaly do problémů eh, vůči producentům GMO. Paní zpravodajka hovořila o schválení během prvního čtení a to všechno budeme brát maximálně v potaz. Za třetí, musíme postupovat tak, aby rozhodnutí Rady ministrů z roku 2008 z prosince, tak aby nadále platila. Jde o rozhodnutí, které bralo v potaz také otázky životního prostředí a ty mají být maximálně zohledněny v daném rozhodnutí. A pozměňovací návrhy, které byly provedeny během prvního čtení v parlamentu, tak to je třeba opět hájit a my to budeme jako zelení nadále hájit. Je to podle nás celá zásadní pro eh, vyhodnocení ambientální, mm, environmentálních rizik v různých eh, potravin a složek. A také to jsou rizika pro faunu a floru. Otázka formální role, kterou by měly podniky v rozhodovacím procesu, je pro zelené nepřijatelná. Vlády nemohou požadovat eh, schválení od eh, gigantů, producentů eh, GMO v případě schválení zákazu nebo omezení. Další věc. Zelení nesouhlasí s optoutem, který by byl možný pouze po prvních dvou let po schválení, po homogelizaci. Podle nás ta možnost optoutu musí existovat stále. Nám není jasné, proč tady je lhůta dvou let. Šestý a poslední bod za nás. E, poměrně ožehavá věc a to je kontaminace GMO, te, které dojde při přechodu hranic. Podle nás tady nejsou dostatečné záruky a dostatečná odpovědnost. Mnohé členské státy zatím nemají e, dostatečnou úpravu a to by také mělo být součástí diskuze. Takže abych to schrnul. Zelení v e, spíše nesouhlasí se stanoviskem, které nyní předložila Rada. Ehm, nadále nám jde o ten kompromis, o který jsme bojovali během prvního čtení v parlamentu. A za druhé se domníváme, že je důležité prohlášení z července eh, pana Junckera. A za třetí eh, stanovisko, o kterém se hlasovalo v prvním čtení, parlamentu, eh, stejně tak jako pozměňovací návrhy by měly být vzaty v potaz. A kromě toho doufáme v dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a samozřejmě také s paní zpravodajkou Rýs. Já vím, že paní Rýs je otevřená a je připravena ke spolupráci v tomto tématu. Pan předseda za GUE, eh, paní kolegyně Bojlan. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Fateroli. Nejprve bych se chtěla zeptat paní e, Fateroli, zdali by ještě více rozvedla otázku hodnocení rizik, protože nám samozřejmě hodně záleží na dlouhodobých důsledcích, na e, zdraví, na dlouhodobých dopadech na zdraví obyvatelstva, ale pak mám ještě pár dalších bodů k jednotlivým ustanovením. E, jsem ráda,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 Eh, jsme eh, se k tomuto bodu dobrali, nicméně text mi připadá eh, slabý a máme prostě velké mm, obavy o to, jak vlastně rada k celé věci přistupuje. Možnost členských států přijímat rozhodnutí, jejich schopnost věci omezovat, to není podle našeho názoru cesta, kterou bychom měli jít. Zdá se nám, že by bylo lepší, aby ten návrh byl opravdu pevnější. Pak je tady samozřejmě otázka možných právních důsledků eh, ze strany eh, biofirem, eh, takže to také musíme zohlednit. Nepodporuji tu úvahu, že členské státy eh, musí eh, nejprve žádat firmy, aby eh, dané produkty obsahující GMO nedistribuovaly na jejich teritoriu a teprve později mohly přistoupit k důraznějším opatřením. Myslíme si, že E, není na členských státech, aby e, prostě nesli to důkazní břemeno. E, rovněž si myslím, že zelení mají v tomto směru pravdu. Byla bych ráda, kdyby se změnil právní základ z článku 114 na 192 aby tady byly opravdu uznány i důsledky na zdraví a, ne, e, a životní prostředí. Další věc, která nám dělá hlavu, je otázka kontaminace. To je klíčové téma v této rozpravě a v Rada se tím vůbec nezabývá, takže i když členský stát, dejme tomu, e, na svém vlastním území úspěšně zakáže produkci GMO, e, tak tady prostě ze sousedních států se nic tak, v sousedních státech se nic takového objevit nemusí a je tady ohrožení. Takže je tady třeba, aby tady existovaly zóny mezi oblastmi, kde je tato produkce zakázána a těmi, kde ta ochrana proti této produkci není a aby země se v tomto směru mohly výraznější projevit. Takže vítám na jedné straně návrh rady. Je to opravdu první krok pro řešení otázek a problémů, ale je eh, ten návrh slabý, kde ještě zapotřebí řadu věcí opravit. Děkuji. Děkuji. V tento okamžik, že tady ještě dalších sedm zájemců o slovo, tak eh, Mm, já bych teď uzavřel seznam, to znamená sedm řečníků, a poté předám slovo komisi, následně radě, aby eh, odpověděli na položené dotazy. Nyní kolega Petrle. Prosím. Eh, Děkuji pane předsedo. Komu předsednictvu za jasno roz... Děkuji italskému předsednictví za jasné vysvětlení. E, myslím, že teď po řadě let jsme opravdu v trochu lepší situaci. Nicméně musím říci, že e, je to otázka opravdu zásadní, byla zásadním tématem před volbami i dokonce běh, po volbách. Během mé dovolené mi takzvaně lidé nedávali pokoj. Je to pro veřejnost důležitá otázka, jedna ze zásadních klíčových eh, otázek, na kterou eh, lidé v členských státech myslí. A já osobně jako včelař eh, si velmi dobře uvědomuji tento problém. Skutečnost, že my tady vyjednáváme o dohodě o volném obchodu se Spojenými státy, tuto celou záležitost, na celou tuto záležitost klade ještě větší význam. Takže je tady více transparentnosti, ale zároveň tady stále přetrvává nejistota ohledně právního základu, jak bylo řečeno několika kolegy a myslím, že musíme rozprášit všechny tyto obavy. Když tak vezmu v úvahu, co slyším od občanů, tak musím říct, že lidé mají takový pocit, že pěstitelé e, GMO e, mají jakýsi a priori právo e, spenetrovat na různé oblasti, kde chtějí svou produkci realizovat, zatímco eh, ti, kteří se proti tomu staví, jsou ti troublemakeri, jsou ti, kteří musí přijít eh, s, s rejstříkem důvodů, proč vlastně jsou proti e, eh, GMO. A já se domnívám, že to není opravdu ten správný způsob, jak bychom se k té věci měli postavit. Musíme tady mít jasnou pozici ohledně role vědy, ale pokud lidé jsou proti něčemu, tak je žádný vědecký argument nemusí přesvědčit. Někteří lidé mají prostě někdy iracionální důvody ke svým postojům, to je pravda. Ale v politice jsou i iracionální důvody důležitým faktorem. A rovněž souhlasím s tím, co řekl pan Stás. My nepěstujeme eh, GMO někde v v květináčích doma, e, pěstují se v volné přírodě a tady už potom vede e, tato skutečnost k řadě důsledků, které prostě představují řady e, interakcí, různé křížoval typy kontaminace a o tom už věda nic neříká. Takže my musíme myslet na své občany, musíme jim umožnit, aby řekli ne a potřebujeme evropská řešení. Takže musím říct, že jsem velice obezřetní, když se hovoří v této souvislosti o e, renacionalizaci. Toto by nadále mělo být evropským tématem. Musíme své lidi uvědom, e, udržovat ve e, informované a chránit evropské životní prostředí. Pak je to ještě otázka toho, co italské předsednictví vnímá jako oblasti, kde právní kontrola by mohla být spochybnitelná jedná a kde jsou ty, eh, ta místa, kde se eh, jejich stanovisko schází s stanoviskem Evropského parlamentu. Jedna stvar je eh, sigurná i treba nám být polazište. Kolegové, jedna věc je zde jasná, měla by být vnímána jako východisko. A sice, že většina občanů Evropské unie si nepřeje GMO plodiny. A my bychom neměli opomíjet tuto skutečnost, protože pokud se budeme snažit toto dávat stranou, a pokud se e, budeme snažit nějakým způsobem oslabovat svrchovanost členských států, tak budeme nahrávat skeptikům a nebudeme brát v potaz názory občanů. Ten problém je v tom, že několik členských států povoluje GMO a několik nikoliv. A některé členské státy se zasazují velmi silně proti těmto GMO plodinám. A ten příklad eh, kukuřice například eh, upoutal pozornost veřejného mínění na tuto záležitost a my bychom se v budoucnosti měli snažit zamezit těmto případům. Já se domnívám, že členské státy by měly být nezávislí z hlediska svého rozhodování, zda si přejí či nikoli přítomnost GMO na svém území. To si totiž přejí také občané, které zde zastupuji já a proto musím vyjádřit pochybnosti ohledně tohoto návrhu. Já se domnívám, že bychom měli posílit právní základ tak, aby restriktivní opatření mohla být nasazena výraznějším způsobem na území. A když se podívám na tuto směrnici, tak vidím, že mm, zde v některých případech nebude možné prosadit vnitrostátní zájmy. Členské státy z hlediska GMO by měly mít eh, možnost požadovat eh, té restrikce. A jsou tady ovšem kontraproduktivní návrhy z hlediska restrikcí. Já se domnívám, že tato směrnice sice jde správnou cestou, ale je tu otázka, zda se jí podaří skutečně dosáhnout konečného cíle. Je nutné tady něco změnit. Mm, děkuji paní kolegyni Borcán a slovo má kolegyně Somer. Krát děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že jsem velmi zvažovala, zda se mám přihlásit k tomuto tématu, protože to opravdu není příliš potěšitelná záležitost, protože 15 let já se zabývám eh, GMO a sleduji tyto diskuse takže jsem rozpolcena z hlediska stávajícího rozhodnutí a jsem ještě nerozhodnuta, jak budu hlasovat. Je tady mnohé, co jak si mluví ve prospěch eh, stanoviska rady. Já jsem eh, vědkyně v oblasti tedy přírodních věd a z vědeckého hlediska tady mnohé mluví proti. Co je dobré na této směrnici je, že státy musí vyjevit svoji barvu z hlediska této otázky. To byl rostoucí problém. Členské státy neměly v minulosti odvahu přiznat se k určitému svému názoru ohledně GMO. Ty členské státy prostě eh, zdržovaly a váhaly z hlediska povolovacího řízení. Takže tuto věc teď tato nová směrnice bude muset řešit. A to je smysluplné. Členské státy nyní s novou směrnicí musí projevit svoji barvu, zda chtějí či nikoli v GMO. Takže e, vždycky přesunuli toho černého Petra na evropskou úroveň protože se báli, že na ně zautočí vlastní občané. Proto myslím, že je dobré, když tato nová směrnice jde touto cestou. Ovšem, kladu si otázku, zda ta povolovací situace po takzvané směrnici uvádí na trhu, eh, zda tato situace se skutečně změní z hlediska uvádění na trh. Eh, zda členské státy budou opravdu mít možnost rozhodovat o eh, povolení či nepovolení GMO. To se všechno vlastně teprve ukáže, protože doposud to blokovali. A co musíme vytknout členským státům? v tomto smyslu. Víte, že tady je velké procento členských států proti GMO. Musíme jim vytknout to, že nikdy nevysvětlili občanům, o co vlastně jde. Nikdo neví přesně, o co jde. Zeptejte se někdy národa. Nikdo neví skutečně, o co vlastně jde. Je to otázka víry či nevíry a to samozřejmě z hlediska Eh, zelených a eh, i socialistů. To bylo velmi šířeno, velmi se o tom hovořilo často, o této, těchto postupech GMO. Je to v podstatě politická záležitost. Z odborného hlediska tato směrnice mm, nejde dobře, ne, ne, nejde dobrou cestou, proto jsem rozpolcena. Máme směrnici o povolování a uvádění na trh, kde se podrobně řeší uh, kritéria z hlediska povolování a analýzy GMO. A pokud jsou GMO povoleny, tak všechny tyto otázky, které vyplynuly tady v této diskuzi, se opět vrací. To znamená, je tady jistota z hlediska dopadu na zvířata a na lidi. To znamená, eh, povolit je možné eh, GMO pouze tehdy, pokud nenastává žádná škoda z hlediska přírody, zvířat a lidí. Eh, co se týče stanoviska eh, rady, to znamená otevřeného seznamu důvodu, to je opravdu vysloveně směšná záležitost. Eh, byli tady kolegové, kteří se k tomu vyjadřovali a říkali, mm, ano, to bude obtížné najít a zmapovat tyto důvody. Ne, je to přesně opačně, protože v podstatě tam se může dát jakýkoliv důvod. Můžete si vymyslet cokoliv a můžete to začlenit do tohoto otevřeného seznamu a e, snažit se tedy zakazovat regionální používání GMO nebo vnitrostátně. Podle směrnice 2001-18 e, se řeší povolovací řízení ohledně GMO. To musíme mít pořád na mysli, nesmíme se tady pouštět do nějakých e, zvláštních svévolných tajemných věcí. Eh, je tady určitá svévole a eh, já musím jasně říci, že my nechceme, aby tady byla tato svévole. Proto mě vadí tento pseudo seznam, který je skutečně pseudo seznamem. Ale mám ještě jednu otázku na komisi. Je tady skutečno, že členské státy se nyní shodly na tom, že tady eh, nebudou používat nařízení, ale upřednostňují směrnici tak to je věc, která mě vede k určitým úvahám. Co k tomu dodatečně ještě eh, připíší jednotlivé členské státy? Kladu si otázku, zda uplatňování této změnice v některých eh, členských státech nepovede k tomu, že dojde k jakémusi handlování v rámci Evropské unie ohledně GMO produktů? Jakým způsobem to bude vyloučeno? protože eh, tady jde o eh, vnitřní trh. A to právě souvisí se směrnici 2001-18 a je to v protikladu s touto uvedenou směrnicí. Takže myslím si, že tato nejasnost eh, není v pořádku a samozřejmě, že dochází k určitému omezování nejenom občanů, ale také podnikatelských aktivit, zvláště těch podniků, které chtějí zavádět GMO. Ale samozřejmě vy, většina eh, členských států a většina občanů je proti GMO. Takže bychom neměli postupovat proti, eh, proti tomuto přání eh, populací. Proto říkám, že nevím, jak budu hlasovat. Možná nebudu proti, ale nevím, jestli budu schopná hlasovat pro. Hmm. Děkuji paní kolegyni Somer. A nyní pan místo předseda Javor. Znám kur. Děkuji, pane předsedo. Tato nová pravidla mají za cíl zvýšit svrchovanost národních států, které teď budou mít možnost povolovat či naopak zakazovat GMO na svém území. E, v minulosti e, byly některé členské státy proti GMO Eh, proti jejich využívání v otevřeném prostoru a eh, měli problémy s tím eh, tyto kroky, postupy zakazovat. Je tady něco, co si opravdu zaslouží, abychom se o věc zajímali. Zdá se, že čl... vlády států, které jsou proti GMO, tak tyto vlády, tyto státy by chtěly věci ještě zjednodušit. A otázka, kterou si dnes klademe, je následující. Můžeme ochraňovat eh, občany proti GMO tím, že jednoduše zakážeme jejich pěstování a rozšiřování na národních, na eh, území členských států tímto jednoduchým opatřením. E, my teď totiž stojíme před určitým rizikem. E, zákazem nedosáhneme té bezpečnosti, o kterou bychom stáli. Tyto rostliny se prostě nezastaví na hranicích mezi státy a pokud v jednom členském státě e, začnete s pěstováním GMO, tak se velmi snadno může stát, že se tyto rostliny a plodiny dostanou na území jiného státu, kde jsou přitom zakázány. Takže bojovat proti těmto rostlinám a plodinám, které se tam objeví jakoby náhodou, bude dosti nákladné. E, využívání GMO se může povolit v některých členských státech, ale to bude mít své důsledky. Tyto e, produkty obsahující GMO se na, e, budou nalézat na vnitřním trhu Unie a nic samozřejmě nezabrání tomu, aby tady neobíhaly, protože E, zákaz se bude týkat pouze pěstování, ale pokud již GMO bude e, použit v nějakém e, produktu, potravino, v nějaké potravině, tak to bude všechno jinak a nebudeme, některé tady členské státy nebudou moci zajistit bezpečnost svých občanů. Pak je tady ještě otázka označování. Eh, jak to bude tam. Takže ta ochrana eh, spotřebitele je úplně iluzorní, eh, protože prostě nebudeme schopni zajistit ochranu občanů v těch státech, které zakážou pěstování GMO. I občané těchto států budou vystaveni působení GMO. Takže já si osobně nemyslím, že rozhodnout tak, aby členské státy mohly o těchto věcech rozhodovat. Tím způsobem, který je tady e, navrhnut, by věci posunulo někam dál. Prostě tady se dost nezohledňuje riziko, riziko, které by e, prostě e, ospravedlnilo rozhodnutí některých členských států GMO zakazovat. Jinými slovy, tato možnost Eh, aby členské státy mohly zakazovat pěstování GMO, by eh, vedla k účinné eh, ochraně spotřebitelů za jedné jediné podmínky. A to tehdy, kdybychom se také snažili posílit kontroly před povolováním za podmínky, že práce EFSA bude uskutečňována eh, důraznějším, důslednějším způsobem. Bez toho eh, Maďarsko, můj stát, eh, prostě nebude moci než dále pokračovat v boji proti GMO. A co se stane? E, zakáže se pěstování GMO v Maďarsku, nicméně maďarští spotřebitelé budou i nadále absorbovat GMO, protože budou kupovat zboží, potraviny a produkty, které se dostanou vnitřním trhem do Maďarska, takže vlastně to bude tak, jako kdyby žádný zákaz pěstování GMO vůbec nebyl přijat a ty země, které povolují GMO, no tak tam samozřejmě by bylo zapotřebí posílit zhodnocení rizik. Děkuji. Děkuji panu Javorovi. Nyní paní kolegyně Petr. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Ja bych byla najsretnija da su evropski... Děkuji, pane předsedo. Já bych byla skutečně nejšťastnější, kdyby komise a rada dospěly ke konsensu a navrhli zákaz GMO. Bylo by to logické, protože věda potvrdila, že GMO mají záporný dopad na zdraví na e, určité druhy a e, pokud by tyto druhy vyhnuly, tak to bude mít ne, e, konečný vliv, negativní vliv na rostliny a plodiny vůbec. Pak jsou tady nadnárodní monopoly, které jednají neetickým způsobem a nepřijatelným způsobem prostě tyto eh, firmy nemají absolutně žádné právo eh, žádat o jakákoliv povolení v této oblasti. Eh, jsem ráda, že moje země je zemí bez GMO, protože u nás je to odmítáno. Nikdo by neměl spochybňovat takovéto rozhodnutí jelikož kdybychom měli uplatňovat zásadu ochrany volného pohybu zboží, tak samozřejmě by naše rozhodnutí bylo spochybněto. Naše eh, eh, rozhodnutí podporuje ochranu biologické svrchovanosti Chorvatska, ale jak si poradíme se situací, kdyby naši sousedé rozhodli, že budou pěstovat GMO? To není vůbec regulováno. Víme, jak to dopadá se včelství, eh, jak jsou ohrožena a je, možné, je samozřejmě pravděpodobné, že by včely přenášely pil z rostlin a plodin e, obsahujících GMO a to by znamenalo již kontaminaci a to jsou škody, které se nedají ani finančně vyčíslit. Evropa jako další kontinenty si přece může Eh, uchovat svůj statut eh, environmentálně vyváženého prostředí. Rozhodnutí je teď v našich rukou. Jako zástupině Chorvatska bych chtěla říct následující. Pokud eh, by tento návrh nebyl pozměněn, tak Slovinsko, Rakousko a Maďarsko, naše sousedy, vyzvu k tomu, aby podpořili moji iniciativu abychom zavedli zónu bez GMO a zakázali eh, sivo obsahující GMO v našem, na našich územích. Nyní Michel tady eh, tedy poslední dva řečníci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že italské předsednictví říká, že je to priorita, ale zároveň si říkám, jak to vypadá v současné situaci? Máme tady spotřebitele, jak bylo řečeno, kteří jsou většinově proti GMO ve svém talíři. A zároveň v rámci tohoto řízení, a později uvidíme, že je to naprosto antidemokratické, zároveň zde byla snaha ochránit Evropu před invazí GMO. A když se podíváme, jak to vypadá jinde, tak vidíme, jak to vypadá v Argentíně. Tam je katastrofa z hlediska používání GMO. A když se podíváme na USA, tam je nezvratitelnost z hlediska používání GMO a je tam neslučitelnost eh, ze zájmy eh, bioproducentů. Když se podíváme na návrh eh, předsednictva, tak vidíme, že komisař Juncker prohlásil v tomto smyslu, že povolovací řízení GMO je protidemokratické. To znamená, podívejme se už na to povolací řízení GMO. Víte, že pokud máme kvalifikovanou většinu členských států a pokud se nám nedaří mi tuto většinu, tak pak je to komise, která vlastně rozhoduje proti vůli členských států, kteří jsou proti GMO. Takže je to protidemokratické. Revidujte tento postup a podívejte se na to, co prohlásil pan Juncker. Za druhé, hovoříme o riskové analýze, o rizikové analýze z hlediska zdraví. EFSA, naše Evropská agentura, byla kritizována několikrát protože docházelo k různým zájmovým střetům v rámci tohoto týmu. Erik z Eraliny vypracoval studii, kde bylo prokázáno, že jsou tady zdravotní dopady. Eh, používali se tam krysy, které konzumovaly GMO. Bylo to publikováno nedávno a ukázalo to, že tady je dopad, škodlivý dopad na zdraví. A EFSA organizuje eh, studie, které jsou velice krátké v čase. A naše laboratoře dělají také průzkumy a výzkumy, takže my nemáme jistotu z hlediska vyhodnocení rizik. Je to nepostačující a to se musí posílit. A třetí věc. Já bych byla ráda, kdyby došlo k vyhodnocení společensko-ekonomických dopadů používání GMO. Podívejte se na to, co se děje ve světě, kde se používají GMO. Vidíme, že v souvislosti s privatizací podniků OSIF dochází k ničení drobných hospodářství a skutečně to nepřináší více výhod než u těch zemí, které nemají GMO. Udělejte tuto společensko-ekonomickou studii. To nikdy neproběhlo. A dále. Já se nebudu vracet k tomu, co se tady říkalo ohledně té kompromisní zprávy rady. Souhlasím s kolegy v tom smyslu, že nyní eh, komise tvrdí, že pokud nějaký čla, eh, členský stát s tím nebude souhlasit, tak je nutné delegovat tuto pravomo, pravomoc na komisi a tak dále. Pokud nějaký členský stát řekne ne, tak pro mě je to právně naprosto neúplná situace, protože tady začne jednat VTO. A pak tady máme také transatlantickou dohodu s Spojenými státy Ameriky. A pokud tady dojde k zahájení arbitráže a bude uh, muset, eh, bude, budete muset platit, protože v podstatě tyto členství, tyto podniky se obrátí na VTO a budou požadovat na těchto jednotlivých členských státech, aby se jim pro, proplatili škody, které jim vznikly. Takže to jsou dopady eh, odmítání na úrovni členského státu přítomnosti eh, GMO. Já jsem pro evropský přístup je nutné, eh, aby tady státy postupovaly stejně. I když Frederiko o tom hovořila, musíme si uvědomit, že když tady nebude jednota, tak nás to bude penalizovat. A navíc spotřebitelé nebudou mít záruku, že ve svých produktech nemají GMO. Takže já říkám, že je nutné vyhodnotit rizika, provést společensko-ekonomickou studii. Musíme se podívat na naše voliče. A pokud se nám nepodaří zajistit bezpečnost našich spotřebitelů, tak bude tento text celkově ztrátový. Petr Líze. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat kolegyně a kolegy, aby tato diskuze byla e, mírná, aby byla flexibilní. A pokusím se to krátce zdůvodnit. Renáte Sommer hovořila o současné právní situaci. A Renate eh, Sommer má pozici, která je velice relevantní z hlediska EPP. Sice jsme to ještě neprojednali, ale musíme si tuto situaci uvědomit, až půjdeme směrem ke druhému čtení. Musíme si uvědomit, že tady existují výrazné síly, zvláště v naší frakci, které tvrdí, že zemědělci, kteří chtějí GMO pěstovat, tak tyto podniky a tyto zemědělci budou znevýhodněni. Musíme všichni vědět, do čeho se zde pouštíme. A také bych byl rád, kdybychom zůstali na odborné úrovni. Pan Javor za zelené tady říkal, že neexistuje žádné označování. Tak to je naprostý nesmysl. My máme totiž směrnici, která platí ohledně označování. Bylo to vypracováno také z iniciativy zelených a e, tehdy jsme museli postupovat i proti některým státům a bylo to tedy dohodnuto a uzavřeno. My jsme tehdy tedy dospěli k tomu slavnému kompromisu. Eh, ohledně určitého stropu, který eh, musel být respektován, pokud se to mělo objevit na označování. Takže není možné zde vystoupit a říkat, že označování neexistuje. To je přesně regulováno v širokém kompromisním textu. Ta současná právní situace je taková, že pokud neuzavřeme eh, žádné, žádné regulační nařízení, tak se dostaneme do situace, kde každým dnem Evropský soudní dvůr bude moci dát zapravu podnikům, že e, je možné v členských státech EU používat GMO plodiny. Já vím, že politicky je to velmi e, těžké. A mm, můžete mít osobní názory ohledně GMO, ale musíte si uvědomit, že velká většina členských států si to nepřeje. A proto, co se týče tohoto návrhu komise, já jsem se k němu připojil. Jsou tady jiné důvody než ty, které používá EFSA. Jsou to důvody, které mohou vést k tomu, že členský stát se rozhodne zakázat eh, používání GMO. To, o čem teď hovoříme, to jsou opravdu drobnosti. Víte, že ráda potřebovala čtyři roky na toto rozhodnutí. Já si pamatuju na diskuze, které jsem měl se svým ministrem eh, a vím, že u některých velkých členských států bylo velmi obtížné se dopracovat k tomuto kompromisu. A pokud chceme nyní vést zásadní diskuzi a chceme říci, že Evropa nemá mít eh, GMO, no tak pak to znamená, že nedospějeme vůbec žádnému řešení. Proto já bych chtěl požádat eh, Frederik Risa, ostatní vyjednavače, aby projevili nezbytný pragmatismus a zkušenosti také to tež platí pro všechny stínové eh, zpravodaje. Musíte být pragmatičtí a flexibilní, abychom dospěli k řešení. Ten problém není tak velký, jak se to jeví v současné diskusi a ty rozkoly mezi parlamentem a radou nejsou tak obrovské a já si myslím, že můžeme dostat k relativně rychlému řešení. Děkuji panu Lízemu. A poslední vystoupení. No Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím eh, s tím, co řekla paní Sommer a pan Líze. Tady jde o opravdu výsostně důležitou a zajímavou e, záležitost a je to rozprava, která jde nad rámec vědeckých e, hypotéz či poznatků. E, chtěla bych úvodem říct, že bezpečnost GMO je zaručena pro určité schválené GMO GMO. Zatím nebylo nikde prokázáno, že GMO je pro zdraví člověka škodlivé. A e, byl prokázán opak. Za druhé straně je třeba, aby tady E, byly provedeny vědecké studie nezávislé. To není na Monsanto, to jde na e, úkor EFSA a dalších. Ty by měly v tomto směru e, být aktivnější. Pak je tu otázka označování chci říct, že je tady celá řada míst, kde se pěstuje geneticky modifikována eh, soja a my ji také eh, dovážíme. Mimochodem bez toho by již nemohl být chov dobytka v Evropě vůbec realizován. Neměli bychom čím krmit svůj eh, skot. Nemůžeme říct, že to je negativní pro zdraví, nemůžeme také zakázat tu spotřebu, protože závisíme do značné míry eh, především u chovu dobytka na dovozu eh, pícnin z GMO. Děkuji. Myslím, že jsme se dostali diskuzi trochu dále. Já jsem to nechtěla přerušit tu diskuzi, byť jsme prodloužili ten hrazený čas, protože to téma je důležité. Já teď předám slovo nejdříve zástupcům komise. Ehm, několikrát na ní byly obráceny dotazy, takže slovo má komise. Monsieur président. Ano, velké díky, pane předsedo. Je to skutečně vášnivá debata, jako vždy, když se hovoří o GMO. Chtěl jsem vám říct stručně, že komise se raduje z toho postupu, kterého bylo dosaženo za předchozích dvou předsednictví, protože to je e, e, téma, které je na stole už zhruba čtyři roky. První návrh přišel v červenci 2010. A samozřejmě bylo zapotřebí, abychom také provedli e, určitý, určité kroky směrem k dosažení kompromisů a aby se text dostal opravdu jako zralý dokument na stůl rady. Musím říct, že toto stanovisko pro nás zajišťuje eh, určitou právní bezpečnost, bezpečnost vědeckou a také bezpečnost v oblasti ochrany spotřebitelů eh, zvýšenou oproti stávajícímu stavu. Stávající stav, jak víte, vedl k tomu, že tady členské státy přijímaly určitá opatření, která nebyla právně zcela pevná, eh, která eh, byla eh, také někdy odmítána soudy a nejvyššími soudy některých členských států a předseda Barroso ve svém programu pro druhé volební období uvedl, že chce, aby vstoupil v platnost systém, v rámci kterého by členské státy rozhodovaly sami za sebe a aby to nebyla komise, která by rozhodovala za celek. Tento návrh má výhodu v tom, že přináší právní jistotu těm členským státům, které se rozhodnou jít cestou nepěstování GMO. Samozřejmě těch je většina, protože pouze pět členských států uvnitř Unie produkuje eh, GMO. Valná většina o to nestojí. A dosud byly tyto státy odmítající GMO v nejisté právní eh, pozici, zatímco eh, Teď eh, by tady byla šance, aby tato právní, eh, bezpeč, eh, právní jistota byla posílena na úrovni komunitární i mezinárodní. A teď k EFSA. Slyšel jsem tady určité kritická vyjádření směrem k EFSA. Jistě, EFSA by mohla pracovat mnohem lépe, ale během posledních let hodně pracovala na tom, aby prostě rozprášila ty eh, určité pochybnosti o eh, tom, že nedochází ke konfliktu zájmu. Jsou tady země jako Argentína, Brazílie a další, kde trvá šest měsíců až rok, eh, aby se věci pohnuly, aby se něco zakázalo. U nás to trvá pět až deset let. A to je proto, že tady prostě máme určité vědecké podmínky, které jsou velice přísné. Jistě v tomto směru se dají věci zlepšovat. My jsme také přešli o testů na, e, ohledně toxicity na 90 e, dnů. E, teď experimentujeme s testy na dva roky v oblasti toxicity. Jistě můžeme věci stále zlepšovat, ale v oblasti vědeckých kroků se toto opravdu daří. A teď, co se spotřebitelů týče, EFSA nám říká, že eh, se stávajícími postupy a metodami tady riziko pro spotřebitele neexistuje. Pokud by riziko existovalo, komise by eh, prostě ne eh, nezakazovala, ale dala se cestou označování tak, aby se spotřebitel mohl vybrat, aby na trhu prostě nebyly E, na e, výběr pro spotřebitele GMO pro spotřebu. E, GMO jsou masivně používány pro chov dobytka, pro jeho krmení, ale za prvé pro lidské spotřebu tady riziko není a za druhé je tady možnost, aby si spotřebitel vybral v případě, že by GMO e, bylo přítomno v potravinách e, určených pro lidskou spotřebu prostřednictvím právě toho označování. A tady existují velice rigorózní kontroly na hranicích a v členských státech. E, a pokud budeme někdy hovořit o kontrolách na hranicích, evropských členských států, tak se k tomu může, budeme moci vyjádřit obšírněji. Chtěl bych se ještě zabývat tou fází jedna a k poznámkám eh, v té, k této oblasti. My jsme tuto fázi neměli ve svém návrhu, jako komise nebyla ani v návrhu parlamentu, byla zavedena do textu proto, aby odblokovala situaci na úrovni rady. Především tady byly původně dvě paralelní fáze a pak se tyto fáze staly e, následnými, to znamená, že nejprve fáze 1 a pokud by nefungovala, tak fáze 2. Fáze 1 má tu výhodu, že se e, vlastně v jejím rámci e, existuje snaha o vyjasnění situace mezi dvěmi aktéry e, takovým jaksi přijatelným způsobem v duchu dobré spolupráce. A rada tady prostřednictvím komise vstupuje do hry. Je to ještě něco, co můžeme více definovat. Každopádně komise v tuto chvíli nemá v úmyslu smyslu být vyjednavačem mezi státem, který odmítá a dejme tomu firmou, která by chtěla ehm, distribuovat. Zatím to vnímáme tak, že komise je takovým zprostředkovatelem v tom ušlechtilém slova smyslu, takovým poslem, jestli to tak mohu říct, která, který přenáší návrh od členského státu a ehm, k té konkrétní firmě. A samozřejmě všichni doufají, eh, jak státy, tak firmy, protože firmy také nechtějí jít do konfliktu, znají verzi spotřebitelů, eh, postoj spotřebitelů uvnitř Unie k GMO a je pravděpodobné, že firmy budou eh, tedy schopny přijmout tuto fázi 1. A pokud tato fáze 1 nebude fungovat, tak se přejde k fázi 2 E, s těmi motivy, e, sedmi motivy, které jsou navrhnuty, e, aby bylo tedy možno eventuálně odmítnout z právního hlediska tu danou plodinu. Byla tady také položena otázka ohledně těch vzdálených environmentálních cílů. Co se nás týče, tak je jasná jedna věc. Pokud tady existují nějaké nové vědecké poznatky v oblasti životního prostředí, pokud tady existují nové eh, poznatky, eh, co se týče rizika pro lidské zdraví či zdraví zvířat, včetně hmyzu, eh, konkrétně opilujícího hmyzu, tak to všechno patří do EFSA. My se nedomníváme, že by bylo dobré, aby jeden členský stát mohl přijmout určitá antienvironmentální opatření na základě e, vědeckých e, faktů, e, které by nebyly hodnoceny EFSO. Na druhé straně jiné věci, co se environmentálních otázek týče, mohou být využity v rámci toho motivu číslo jedna a to je, dejme tomu, udržení určitých prvků krajinotvorných, e, určitých ekosystémů. A to samozřejmě je něčím, co e, bude zapotřebí prostudovat zblízka. A v případě, že by tady existovaly určité vědecké informace, tak je to z našeho hlediska právě EFSA, kterou by bylo třeba Eh, kontaktovat eh, a ptát se, zdali eh, tedy se nedomývá, že by na základě daných nových skutečností bylo třeba stanovisko nějak modifikovat, to předchozí stanovisko nějak modifikovat. Takže asi tolik, pane předsedo, několik slov k tomuto návrhu, k těmto návrhům. My si samozřejmě přejeme, aby to byl návrh, který by byl schválen rychle v druhém čtení vašem parlamentním výborem tak, abychom měli text, který by mohl být následně schválen poměrně rychle. A ještě dovolte jedno poslední eh, slovo k tomu, co se eh, tedy týče nového eh, postoje budoucího předsedy komise pana Junkera. To je nový postoj, nové stanovisko. Bude samozřejmě zapotřebí ho prostudovat, vyjasnit, jelikož jsou to eh, prostě nová fakta, nové skutečnosti, které on předložil, eh, abychom tedy aby se tedy vysvětlilo odmítání e, GMO ze strany občanů. Je třeba si uvědomit, že zemědělství hodně dnes závisí na dovozu GMO. A samozřejmě, pokud by celek, e, e, celý zemědělský sektor již nemohl, ať už se jedná o chov dobytka či drůbeže a tak dále, disponovat těmito zdroji píce a další dalších krmiv obsahujících GMO, tak by to mělo obrovský dopad. Tady se jedná o velice zásadní politické rozhodnutí a samozřejmě eh, parlament z toho bude muset vyvodit určité závěry eh, pro své konkrétní stanovisko. A každopádně my s budoucím komisařem a s předsedou Junckerem eh, uvedem, předložíme tuto novou politiku v oblasti GMO. Asi tolik Eh, v tuto chvíli z mé strany. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Hmm, děkuji panu Pudlemu. A paní doktorka Venturali eh, za radu na závěr máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem za dnešní diskuzi, která byla velmi zajímavá. Napsala jsem si asi devět stránek poznámek s konkrétními dotazy a také jsou tam některé obecnější otázky. A jsem se jistá tím, že jakmile eh, budou zahájena oficiální jednání, tak budeme schopni odpovědět na eh, většinu těchto dotazů. Ale na některé z nich bych ráda zareagovala už nyní, protože si myslím, že Eh, se některé otázky opě- opakují a tak je dobré některé prvky vyjasnit. Někteří poslanci eh, hovořili o eh, té první fázi nebo o zařazení té první fáze a mechanismu opt-out. Ale ta první fáze by neměla být fázi vyjednávání s podnikem. Jak jste si všimli během posledních let, tak eh, víme, že některé společnosti stahují své požadavky o schválení a ta první fáze má zajistit právní jistotu. Tak, aby to bylo jasné od úplného začátku celého procesu. To znamená, je to požadavek, který vznese členský stát prostřednictvím komise. Ten požadavek je, obrát, je směrován podniku, ale nejde o jednání ten podnik může říct ne a v takovém případě se rovnou spustí druhá fáze, která má přesný časový harmonogram, ale v případě, že eh, podnik na to nebude reagovat, to znamená mlčí, tak to znamená, že od úplného začátku tady je právní jistota pro všechny subjekty, pro členské státy, pro hospodářské subjekty a je jasné, že územní působnost toho povolení je tímto omezena. A mnozí z vás hovořili o nutnosti větší flexibility pro členské státy. A přesně toto je ta flexibilita, kterou členské státy eh, budou mít, tak jak to bylo na Radě životního prostředí 12. června loňského roku a jak se tedy rozhodlo. A rozhodlo se o tom právě proto, že to usnadní ty následující kroky celého procesu. Ehm, veř, diskuze veřejnosti eh, je v tento okamžik opravdu intenzivní, to je pravda, a všichni si uvědomujeme, že dosavadní systém vykazoval problémy. A cílem tohoto návrhu ale není hm, bohužel nebo možná správně měnit systém hm, povolení společenství. Jak víte, tak toto závisí eh, případně na tom, jak se k věci postaví pan předseda komise Juncker, protože to spadá do pravomocí komise, to znamená v tomto směru my musíme očekávat na eh, kroky komise, ale jestliže chceme řešit ty současné problémy, které eh, řeší všechny členské státy, tak my za předsednictví i za celou radu si myslíme, že je důležité reagovat okamžitě. A že je dobré dát členským státům možnost omezit nebo zakázat pěstování GMO. A tento kompromisní text, který jste někteří z vás kritizovali, někteří jste ho naopak ocenili, ale důležité je, že 26 členských států ho schválilo. Asi z nich 20-21 členských států jsou proti pěstování GMO, což je velmi důležitý signál. To znamená, že se má za to, že existuje dostatečná právní záruka pro to, aby bylo pak možné jednat na vnitrostátní úrovni. My jsme se zájmem vyslechli celou diskuzi a v každém případě bude eh, ještě existovat příležitost o tom eh, více hovořit, hovořit o právním základu, o finanční odpovědnosti, o eh, koexistenci a tak dále. To jsou všechno prvky, o nichž víme, že parlament má eh, k těmto bodům jasná stanoviska. Pokud je o důvody, tak jsme řekli, že ten seznam důvodů pro zamítnutí je otevřený. Eh, my o něm můžeme diskutovat, já teď nemám vyjednávací mandát tak učinit, eh, je tady se mnou ještě spousta dalších kolegů a já teď se k tomu nemohu vyjádřit, nemohu se vyjádřit k tomu seznamu důvodů, ale už jsem řekla, že jde o právě o otevřený seznam, který by měl umožnit co největší flexibilitu. A to podle nás je cílem tohoto aktu. Cílem je flexibilita pro členské státy, tak aby mohly řešit situaci, která je momentálně aktuální a problematická. A my doufáme, že toto je také cílem parlamentu. Já jsem si jista tím, že se nám podaří spolupracovat účinně i s paní zpravodajkou Rees, i ostatními stínovými zpravodaji, tak aby se nám opravdu podařilo dosáhnout koncenzu do konce roku. Pan předseda, děkujeme doktor, paní doktorce Venturelli. Diskuze bude ukončena vystoupením zpravodajů. Nevím, jestli paní zpravodajka Rees chce něco doplnit, nebo zda můžeme pokračovat. Je pravda, že čas na nás trochu tlačí, Dobře, děkuji paní zpravodajce. Já doplním pouze to, že eh, předáním stanoviska rady na plenárním zasedání eh, v září, tak eh, časový harmonogram předpokládá, že budeme hovořit o doporučení ve výboru NV 9. října a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 14. a hlasování o vyjednávacím mandátu pro NV je 5. a 6. listopadu a potom bude hlasování nejdříve výboru Envy a potom na plenárním zasedání a bude se, dostane se to potom na plenární zasedání v lednu. E, v tento okamžik už jsme e, hodně pozadu s naším časovým harmonogramem. Já jsem požádal pana kolegu, aby ten bod k evropskému semestru byl přesunut na odpoledne. E, požádal jsem o to pana Gerbrandyho. A vzhledem tomu, že zástupci komise přijedou z Lucemburska a přišli právě proto, aby nás informovali o stavu věcí i s odkazem na eh, strategii EU v oblasti alkoholu, tak eh, já bych se pokusil tento bod ještě velmi rychle probrat. A proto předám hned slovo paní kolegyni Vilmot, která tuto iniciativu navrhla a poté dostane slovo komise. Prosím. Dobrý. Děkuji, bylo by to fajn, kdyby byli všichni trošku více potichu, když odcházejí ze sálu, protože to je důležité téma a je škoda, že jsme neměli víc času na toho prodiskutovat obšírněji. Prosíme o klid, aby kolegyně a následně komise měly možnost v klidu hovořit. Kdo chce odejít ze sálu, tak tak učiňte, ale prosím v klidu. Děkuji vám, pane předsedu. Jak už jsem řekla, je to důležité téma. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že důležitý eh, dopad a vážný dopad na zdraví alkohol má. A my jsme od poslední eh, strategie proti alkoholové opravdu hodně postoupili. Ještě jednou připomínám, že by bylo Eh, dobré, kdyby v sále byl větší klid. Poso... Že by eh, i rada chtěla raději odejít eh, či mm, se posadit. Takže prosím také radu, pokud máte něco, co chcete projednat, tak to prosím učiňte v předsálí. Hausel, Děkuji, pane předsedo. My jsme zatím ještě nedostali žádný nový návrh, eh, co se týče strategie v oblasti alkoholu. Nevíme, eh, jak tomu eh, bude, přestože tento parlament tlačí a členské státy tlačí velice jednoznačně Eh, měla by to být nová strategie eh, pro rok 2016 až 2020. Ta poslední strategie eh, vypršela v 2012, takže co teď budeme vlastně na stole mít? Já bych chtěla zajistit, aby parlament začal pracovat na tomto usnesení okamžitě a my jako parlament budeme i nadále vyvíjet tlak na radu a komisi v této oblasti. A pak je tady ještě otázka označování alkoholu alkoholu a to je zase něco, co už mělo být na stole, nic nám zatím nebylo předloženo. Na rozdíl od jiných eh, produktů eh, označování eh, alkoholu neobsahuje žádná, žádné informace o obsahu, dejme tomu kalorií a tak dále. Jak víme, sklenička vína obsahuje stejné množství kalorií jako tyčinka čokolády a další a další fakta jsou na stole, kdy tu zprávu dostaneme. Takže asi tolik. Děkuji. Děkuji. Ještě jsou tady dvě žádosti o vystoupení a prosím ale kolegy, aby byli struční. Hned potom předáme už slovo komisi. Nejdříve kolega Duncan. Uh, Děkuji, pane předsedo. Mám čtyři body alkoholová strategie, ta předchozí strategie vedla k určitým úspěchům a my bychom se od nich měli odrazit a jít dál. Ale eh, jinak, pokud tomu tak nebude, eh, ztratíme eh, řadu Eh, možností. Tady zase nelze mít jeden mustr na všechny situace. V zemích existují různé národní rozdílnosti, kulturní rozdílnosti a ty musí být zohledněny, pokud chceme dospět k pokroku. Eh, co se týče eh, označování, tak souhlasím s paní kolegyní. Spotřebitelé musí mít více informací, aby přesně věděli, co spotřebovávají. A nejenom co se týče objemu kalorií, ale také další dalších eh, ingrediencí. A tato strategie v oblasti alkoholu musí být také ehm, eh, daná do souladu s tím, co se realizuje v členských států. A to spoždění eh, v této oblasti, to není něco, čím by se některé instituce mohly pišnit. Parlament je v tomto směru nejaktivnější. Takže tady jde o to dosáhnout pokroku a dosáhnout ho poměrně rychle, abychom ochranu v této oblasti zvýšili zvýšily. Děkuji nyní paní kolegyně Sujka. Má evo samo krátko, gospodine presjedniče i prošli put. Vážený pane předsedo, já jsem se již naposledy eh, vyjádřila, když jsme hovořili o strategii v oblasti alkoholu. Já si myslím, že je veliká škoda, že jsme ještě nezačali pracovat na nové strategii. Strategie 2012 již vypršela a je škoda, že nepracujeme na nové strategii. Já bych si přála, abychom co nejrychleji zahájili tuto práci. Musím říct, že existují kulturní rozdíly a musíme je zohledňovat, ale musíme s tím začít co nejrychleji. Označování je velice důležitá záležitost, údaje ohledně kalorií jsou také velmi důležité a je dobré vědět, že sklenka vína prostě obsahuje stejný počet kalorií jako nějaká čokoládová tečinka. Musíme také zohlednit eh, tradice, ty jsou na jihu jiné, jsou tady určité eh, rozdíly v některých zemích. Alkohol je vnímán jako jakási potravina, ale u mladistvých je to eh, často i závislost. Takže členské státy musí rozvinout strategii a dodržovat pravidla. Děkuji, nyní má slovo komise prosím aktuální informace eh, o záměrech eh, v oblasti strategie EU eh, v oblasti alkoholu. Prosím, zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mi také umožnil, abych hovořil i tak pozdě a e, tak trochu vás ještě zaměstnal před polední přestávkou. Nejprve dovolte, abych zmínil následující. Eh, při poslechu eh, připomínek ze strany eh, poslankyň a poslanců jsem nabil dojmu, že do roku 2012 se nic nedělo a že od roku 2012 se nic nedělo. To je možná docela chybný závěr, protože my jsme strategii zhodnotili, toto hodnocení, E, bylo dokončeno v roce 2013 se zajímavým závěrem. Jaký to byl závěr? No takový, že nástroje a možnosti, které byly e, tím e, balíčkem strategie 2006 až 2012 ustaveny, byly úspěšné. A teď tedy znamená, teď tedy je hlavní otázkou, co dál. E, přes úsilí, která byla realizována, tady totiž e, stále zbývá celá řada izolovaných témat. A my jsme se rozhodli postupovat následujícím způsobem. Nejprve investovat více do stávajících nástrojů a e, shodli jsme se, že vzhledem k cíli, který Eh, byl stanoven v roce 2006, eh, tady máme stále ještě co zlepšovat, eh, takže se budeme více konzultovat s jednotlivými zúčastněnými stranami, abychom dosáhli ještě lepších výsledků. Pracovali jsme nejprve s výborem národních orgánů, združujícím národní orgány, abychom společně zmapovali oblasti, ve kterých bychom měli postupovat rychleji. A společně s nimi a se členskými státy jsme tedy pracovali po dobu několika měsící, měsíců na akčním plánu. Eh, a eh, to se týkalo právě e, především zneužívání alkoholu e, a v této oblasti totiž chtěli státy postupovat co nejdůrazněji a nejrychleji. Takže jsme se společně s nimi zabývali různými oblastmi, kde by také byla možno zajištění spolupráce mezi e, jednotlivými zeměmi, kde by bylo možno to úsilí znásobit a navrhli jsme tedy společnou aktivitu a domnívali jsme se, že ten tento akční plán by mohl být zajímavým eh, způsobem Eh, jak zjistit, zdali tady je eh, nutnost nové strategie, protože tady prostě eh, šlo především o to vytvořit určitý rámec pro další aktivity. Takže já jsem se to chvíli v situaci, kdy vám nemohu říct, že předložíme novou strategii či nikoliv, ale chceme i nadále pracovat se členskými státy, abychom zjistili, jaký je další nejlepší postup, zdali je to strategie či jiný nástroj a každopádně jsme v, náro... v rámci KNAPAP eh, usnadnili spolupráci členských států, která vytvořila nakonec eh, určitý dokument, který bude podkladem pro nového komisaře. A teď tedy se budeme muset rozhodnout, zdali chceme či ne novou strategii eh, Protože jestli chceme strategii, tak bude muset být nová, jinak budeme vlastně dělat eh, to samé, co do posud. Takže nechci to dnes prodlužovat, určitě se s vámi rád, rád sejdu později, abych vám dal eh, podrobnosti ohledně akčního plánu a abych vám také sdělil, eh, po té, co členské státy prodiskutují ten materiál, jak je, jaké jsou výsledky a výstupy. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Velmot. Actually, I... Děkuji. Já si nemyslím, že tohle by stačilo. Já si myslím, že je zcela jednoznačné, že parlament chce strategii do budoucnosti. Není eh, dostačující říct, eh, že jsme se na věci podívali, že jsme prostě v loňském roce tyto věci prodebatovali. Já si myslím, že tady celá řada věcí, které by mohly být učiněny pro zlepšení situace, pro vytvoření nové strategie. Eh, je tady otázka VHO, je tady otázka cenové politiky, je tady otázka otázka omezování reklamy na alkoholové výrobky. Je tady celá řada věcí. Je tady také možnost zvýšit eh, prostředky na výzkum a tak dále. Takže plno oblastí, kde bychom mohli být aktivní. Parlament v tomto hovoří jasně, chce prostě něco, aby tady existovalo strategie či něco jiného. Nechceme ztratit to nasazení, to by nebylo dobré. Takže já si myslím, že se s námi budete muset sejít znovu a předložit nám něco konkrétnějšího. Neříkejte nám, ať si neděláme hlavu, že se věci dějí. To bohužel není dost. Pan předseda, dovolte mi, abych poděkoval komisi za její prezentaci. Určitě parlament potom někdy později se vyjádří a definuje své vlastní stanovisko k tomuto tématu. A to bude na některém příští zasedání. Ještě jednou tady děkuji komisi a uvidíme se eh, odpoledne, kdy budeme pokračovat v práci. Děkuji.